července výbor Jury To jsou prostě sdělení. Na svém zasedání 12. července 2017 výbor Jury ve smyslu jednacího řádu projednal kompatibilitu s aktem z 20. září 1976 o dočasné misi svěřené panu premiérovi Francie Arno Danžánovi. Týkalo se to zahájení práce na strategické revizi národní bezpečnosti